Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Když dovolíte, začneme. Bod 1. Přijetí pořadu jednání. Rád bych vás informoval o následujících změnách. Body 17 a 21 budou projednány po bodu 11 a body 12 a 13 budou projednány po bodu 19. Jsou námitky, nevypadá to, takže eh, pořad jednání je přijat. Bod 2. Schválení zápisů ze schůzí. Pakliže neobdržíme žádné námitky do konce schůze, bude zápis ze 7. prosince 2017 považován za schválený. A tím se dostáváme k bodu 3. A mně je velkou ctí přivítat pana France Timmermanse, prvního místo předsedu komise pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a listinu základních práv. Vítám jej na pravidelné výměně názoru, která probíhá každoročně v kontextu strukturovaného dialogu s naším výborem. Pane první místopředsedo, vy jste první, s kým tyto výměny názorů v letošním roce pořádáme během strukturovaného dialogu. Zítra k nám přijde komisařka Věra Jourová, a v květnu pak doufáme ještě další komisaři, jejichž portfolia se dotýkají našich kompetencí. Proto bych navrhl, abyste si teď vzal slovo vy, přednesl úvod a poté budou následovat otázky a odpovědi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, díky, že jste přijali mou návštěvu. Dovolte mi začít tím nejzřejmějším, což je tedy iniciativa na ochranu whistleblowerů, kterou jsme oznámili právě dnes. Jde to eh, dále na té cestě, jak nás o to žádal parlament už dlouhou dobu. A řekl bych, že to je velice důležité, je důležité podnikat tuto iniciativu, protože whistlebloweri si zaslouží lepší ochranu na úrovni EU. Je to lepší způsob, jak vynucovat právo EU za účelem dosažení spravedlivějšího jednotného trhu a zajištění svobody vyjadřování a svobody médií. Zprávu whistleblowerů dodávají národním a evropským systémům informace, což vede k účinnému vyšetřování, detekci a e, případnému trestání porušování práva EU. A tím pádem silnější ochrana whistleblowerů na úrovni EU pomáhá zachovat svobodu, včetně svobody médií. Whistlebloweri jsou zásadní zdroj pro e, investigativní novináře zajištění role hlídacího psa investigativních novinářů je naprosto zásadní. Je to jeden z pilíř demokracie pro svobodná média. Oni musí mít přístup k co nejsvobodnějším informacím a v tom jsou právě whistlebloweri tak podstatní. Navrhli jsme eh, velice vysoké společné minimální standardy ochrany whistleblowerů, tedy těch, kteří zjistí a odhalí nelegální aktivitu nebo zneužívání systému v celé řadě oblastí, kde porušování práva EU může výrazně poškozovat veřejný zájem a eh, kde je ochrana whistleblowerů potřeba kvůli těm eh, interním informacím, které vynáší na světlo. Tento návrh rovněž bude chránit finanční zájmy EU a bude přispívat k spravedlivějšímu a dobře fungujícímu vnitřnímu trhu. Budeme moci lépe detekovat a zabraňovat nelegální aktivity, jako jsou podvody, daňové úniky a podobné praxe, eh, což poškozuje lidské zdraví i životní prostředí. A tím reagujeme na vaše výzvy. Vy jste nás potom vyzývali hodně dlouhou dobu, já si to uvědomuji, ale jsem přesvědčen, že Eh, a opět jste to zdůraznili v usnesení z 19. dubna, řekl bych, že dnes konečně jsme vaše přání vyslyšeli, takže náš návrh eh, navrhuje, aby potenciální vysudloveři bez ohledu na to, jakým způsobem jsou zaměstnáni, eh, aby měli jasné reportingové kanály, aby mohli jak interně, tak externě informovat ať už tedy vnitřní orgány dané firmy nebo daného celku nebo oficiální instituce anebo média. A záleží vlastně pouze na nich tím pádem, jakým kanálem budou své informace zveřejňovat, pakliže budou přesvědčeni, že když půjdou za vlastními manažery, tak to nic nevyřeší. Mohou tedy zvolit jiné možnosti. Kompetentní orgány budou mít zapovinnost důsledně prošetřit obdržené zprávy a dát, zpětný, a dát zpětnou vazbu samotným whistleblowerům. Jakákoliv retaliace nebo protizákroky proti whistleblowerům, to je zakázáno. Pakliže k tomu dojde, mají whistlebloweri k dispozici náležité nástroje, například aby se zabránilo třeba obtěžování na pracovišti a nebo aby se zabránilo propuštění daného člověka. Zde platí reverze důkazního břemene, takže jinými slovy vlastně ten člověk, kdo podniká kroky proti whistleblowerovi, musí ukázat, že se nejedná o retaliaci kvůli tomu, že ten whistleblower něco zveřejnil. Chceme prosazovat odpovědné, odpovědný whistleblowing, tedy že chceme Eh, skutečně chránit veřejný zájem, nikoli pouze poskytovat kanál pro osobní vendetu některým lidem, což by mohlo eh, porušit celý ten komunikační rámec. Máme velice robustní rámec v celé EU, včetně podporných opatření a vyzýváme členské státy k tomu, aby vytvořili komplexní a konzistentní rámce pro ochranu whistleblowerů, včetně mimo jiné tím, že rozšíří stejné principy na další oblasti, takže například by to mělo platit v národním právu, nebo alespoň je v tom podporujeme. Tedy kromě eh, tedy zájmu EU by se mělo jednat i o ochranu zájmu daného státu. I to by mělo být součástí eh, těch právních aktů, ale samozřejmě pak, když směrnice bude přijata, bude muset být členskými státy implementována. A teď eh, iniciativa pro eh, eh, firemní právo. My chceme modernizovat firemní právo napříč všemi trhy, abychom dokončili a učinili spravedlivějším jednotný trh a aby pravidla v této oblasti byla uspůsobena digitálnímu světu. Věřím, že se nám podaří tento návrh v kolegiu v příštích dnech přijmout. Bude obsahovat dva legislativní návrhy, jeden se bude týkat digitalizace eh, firmního práva a druhý se bude týkat přeshraničních operací právnických osob. Eh, v rámci těchto návrhů pro digitalizaci chceme podnikatelům pomoci vytvářet biznis online a chceme zajistit, aby mohli nadále komunikovat s relevantními orgány digitálními nástroji, zatím co chceme jak si připravit pojistky proti podvodům. Přeshraniční působení právnických osob. Tento návrh bude modernizovat eh, pravidla pro přeshraniční slučování firem, bude zahrnovat ustanovení o konvergenci a zejména chce komise reagovat na mnoho víze, aby poskytla harmonizovaná pravidla na úrovni EU ohledně přeshraniční konvergence, jinými slovy, eh, transfery eh, registrovaných sídel firem. Chceme aby firmy, které se chtějí přesunout do jiného členského státu, to měly snadnější, ale chceme zajistit také dostatečné pojistky proti zneužití, například když to registrované sídlo se přesouvá jenom z daňových důvodů a e, nebo e, a respektive i v, v těchto případech musíme chránit práva zaměstnanců, protože jednotný trh může fungovat pouze tehdy, pakliže bude existovat dostatečná důvěra pro to, co se zde nabízí firmám, tedy v tom smyslu, že to nebude zneužíváno. Nechci hovořit eh, příliš dlouho, mám tady toho strašně moc, ale tím bych omezil vaše možnosti ptát se na to, co vás zajímá. Mám tady otázku implementace meziinstitucionální dohody o lepších legislativních návrzích, subsidiarita, proporcionalita. Mohl bych to všechno projít, ale možná by snad bylo lepší, abych vám dal prostor zeptat se na otázky a můžu se k tomu vrátit pak na základě vašich dotazů, protože vás třeba zajímá něco trošku jiného. Doufám, že souhlasíte, pane předsedo. Ano, ano, ano. Začali jsme trošičku později, takže já nebudu mluvit moc dlouho a skutečně bych nechal prostor pro vaše otázky. Eh, když mi řeknete, prosím, vraťte se k tomu a k tomu, já se k tomu rád vrátím, ale záleží na vás. Děkuji vám. Paní Hautala bude první. Děkuji, pane místo předsedo. Tady jsem, tady jsem. Mám otázky k dvěma věcem v první řadě tento výbor a tento parlament v mnoha případech žádal komisi, aby připravila nějaké nařízení ohledně eh, otevřené, nezávislé a účinné evropské zprávy což by znamenalo, aby byly kodifikovány mechanismy pro administrativní rozhodování zde do evropské legislativy. Já si myslím, že to je přesně to, co by měla komise udělat, protože eh, je to právě ona, která eh, má garantovat, že firmy a občané Unie budou moci interagovat s místní administrativou otevřeně a efektivně. A je dosti frustrující, že komise s parlamentem eh, nesouhlasí v tom, jak toto zaručit. Nejnověji v říjnu 2016 komise řekla, že v této chvíli komise není přesvědčená o tom, že je potřeba eh, právní nástroj. Já vám dnes s velkou radostí říkám, že jsme nastoupili na cestu, jak vás přesvědčit. My jsme provedli úspěšnou veřejnou konzultaci jako parlament a aktuálně zrovna finalizujeme studii dopadů, která se zaměřuje na všechny ty principy, které jste i vy sám zmínil. A tyto výsledky teď zveřejníme a ve výboru Jury pak proběhne slyšení eh, letos v létě. A je mi velkým potěšením požádat vás, zda byste si našel čas na to slyšení osobně přijít. Takže to je jedna otázka. A ta druhá věc, co chci zmínit, druhá věc, kterou chci zmínit, se týká nedávného eh, rozhodnutí dekapitány versus parlament. My samozřejmě víme, že se to dotýká i komise, jakožto toho upřímného broukra se to dotýká i rady. A já bych chtěla vědět, jakým způsobem jste vyhodnotili dopady tohoto rozhodnutí, které žádá, aby e, veřejnost měla přístup k trialogovým dokumentům, včetně těch e, světoznámých čtyř sloupcových dokumentů. Pokud proběhne dovolání, já doufám, že ne, protože si myslím, že naše instituce by ten signál e, veřejnosti neměly vysílat, že to chceme napadnout, toto rozhodnutí. Takže teď je naší povinností bez ohledu na eh, dovolání nebo ne, abychom to implementovali. Má otázka tedy je, zda jste vy a vaše služby se už zaměřili na to, jak tu implementaci provést. Děkuji. Paní Reda. Děkuji. Pane místo předsedo, v první řadě vám chci poblahopřát k tomu návrhu o whistleblowerech, který jste dnes zveřejnili. Ano, čekali jsme na něj velice, velice dlouho už vlastně od té směrnice o obchodním tajemství, která, jak stále tvrdím, představuje hrozbu pro whistleblowery, jsme viděli mnoho případů, že potřebujeme horizontální evropskou ochranu whistleblowerů a já si myslím, že tento váš návrh je krokem správným směrem. Ale Chci se vás zeptat na jeden prvek, který jste zmínil. Vy jste řekl, že whistlebloweri pakliže budou přesvědčeni, že ty interní reportingové kanály v jejich organizacích nepovedou k žádoucímu výsledku, nebo respektive, že by mohli ovlivnit nezávislé šetření, že budou moci jít za externím kanálem. Ale ty, tyto externí kanály to jsou úřady. A v případech jako LuxLeaks vidíme, jak je důležité, abyste jako whistleblower měli možnost jít přímo do tisku, k veřejnosti. A zde jsou ty překážky i v té směrnici velice, velice složité, protože nejprve musíte projít ten interní proces, to může trvat až tři měsíce, lze to rozšířit na šest měsíců, pak musíte jít do toho externího procesu a pokud jste někdy řešil eh, žádost na svobodu informací v rámci komise, tak vidíte, že, ta rozšířená, že to rozšířené trvání je velice často pravidlo, ne výjimka, takže může trvat až rok, než ten whistleblower půjde eh, za tou veřejností a je potřeba zajistit, aby měl neustále ochranu. Je potřeba chránit whistleblowery, kte- kteří jdou přímo za veřejností a to je podle té směrnice možné pouze tehdy, pakliže existuje vážný, vážné riziko pro veřejný zájem. Takže já se chci zeptat, zda toto je něco, co bude pak ten whistleblower muset nějak dokázat, protože pak se tím vlastně neguje celá ta myšlenka eh, toho obráceného důkazního práva. Pakliže whistleblower půjde za tiskem, ale bude muset něco dokazovat, tak jim, v podstatě, tak jim to v podstatě vůbec nepomáhá. Potřebovali by, aby tu ochranu dostali, aniž by museli něco dokazovat. Takže já si myslím, že zde bychom měli pozici whistleblowerů ještě posílit. Ráda bych slyšela, co si myslíte o tom, kdo by měl dokazovat a jak, zda něco je e, iminentní hrozba pro veřejný zájem nebo ne, v případech, kdy whistleblower jde za veřejností, ne za příslušnými orgány. Děkuji paní Kaufmann. Děkuji mnohokrát. Vítejte srdečně, pane místo předsedo. Já se rovnou připojím k tomu, co jste říkal, k tomu kapitálnímu úlovku o těch whistleblowerech. Díky, že jste jako komise konečně vyhověli tomu trvalému tlaku parlamentu. Podle mě to je velice důležité téma a z celého srdce si přeji, abychom my zde v parlamentu byli v pozici jako legislátoři na tom, co nejdříve pracovat, abychom to stihli ještě do konce volebního období, respektive aby to stihlo ještě vstoupit v platnost. Podle toho, co jsem zatím četla a viděla, eh, řekla bych, že to je skutečně velice ambiciozní návrh a díky za něj. Mám však přesto dvě otázky. Třeba byste mi to mohl konkretizovat. Jedna otázka je, Eh, a to je pro naši frakci velice důležité, otázka pracovního práva, tedy porušení pracovního práva. A já, pokud to tak hodnotím, toto nebude v působnosti této směrnice. Jinými slovy, otázky bezpečnosti na pracovišti, zdraví a ochrany zdraví, to jsou všechno velice důležitá témata pro zaměstnance, které eh, do, to, do této oblasti také patří. A druhá věc, pokud chápu správně, Týká se tento návrh komise na právo unijní. E, týká se ten návrh komise unijního práva. A já se ptám, jak budou lidé rozlišovat, když se setkají s nějakým problémem, co spadá do evropského práva a co spadá do národního práva. Zda tím tedy nevytváříme nějakou šedou zónu, kde tedy ti, kteří jsou ochotní na něco upozornit, něco zveřejnit, zdá vlastně to pro ně nebude ještě o to komplikovanější. Děkuji vám. Pan Lebreton. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy nám tady prezentujete návrh zajímavé e, směrnice ohledně whistleblowerů. E, říkáte, že jsou součástí demokracie, s tím s vámi souhlasím. Je třeba se eh, moci tímto způsobem postavit, lépe řečeno eh, použít jich, aby nás upozorňovali na některé eh, stinné stránky. Parlament o tom nepochybuje a proto také odsouhlasil zprávu v tomto směru už loni. Já jsem na plenárce také navrhl jménem naší frakce alternativní návrh usnesení. Ono je nutné chránit informátory, protože pouze 10 z zemí v Evropské unii zatím dos, eh, disponuje příslušnou legislativou, takže eh, tento dobrý příklad podle vás eh, by měl být také inspirací pro ty zbylé země je také třeba e, zarámovat ten celý e, proces ve třech e, fázích, to znamená interní režim pro velké podniky, tak aby bylo možno rychle řešit, pokud ten podnik je tedy podnikem fungujícím v dobré víře, tu situaci. Potom Eh, je tady otázka eh, tedy eh, přechodu přes ten národní orgán a toho si velmi vážím. A třetí fáze, pokud toto by nestačilo, tak přestis. Takže samozřejmě, kdyby tam byl iminentní typ hrozby, tak se dotyčný může obrátit přímo ke médiím a to je mimochodem také závěr, ke kterému jsme došli v naší pracovní skupině. Dovolte ještě pár poznámek. Je tady podle mě červená čára, která kterou bychom neměli překročit. Neměli bychom vlastně tady vytvořit, eh, mít toto jako záminku pro vytvoření nějaké centralizované evropské eh, instituce. Já eh, opravdu dávám přednost tomu, abychom tlačili na členské státy, aby se sami o toto postarali. V bodu 57 je právě odkaz na možnou evropskou instituci, evropský orgán. A proto se vás teď ptám, zdali je opravdu ve vašem úmyslu nejít touto cestou? Pak mám ještě další, další otázku. Jde o právní základ. Pokud se nemýlím, eh, tak eh, jsme o tom samozřejmě také hodně hovořili v příslušných pracovních eh, komisích a zpráva La Rosiera číslo jedna, ta v tomto směru hovořila poměrně uspokojivě. Říkalo se tam totiž, že je nicméně několik právních základů, ale neupřesnilo se, jaký. A to jako pro právníka, jakým jsem já, je trošičku zneklidňující, takže vytvořit, eh, tedy sdělit jasně, který je právní základ, to je podle našeho prioritou. A třetí věc, ta není příliš příjemná, chtěl bych tady eh, ještě učinit takové spojení mezi vaší eh, pre prezentací a, pan, prezentací pan, a případem pana Selmejera. Ten vlastně se stal e, zástupcem generálního tajemníka a následně generálním tajemníkem výboru a ono to hodně ve všech frakcích zajiskřilo e, a v řadě států to také vyvolalo určité ohlasy a bohužel musím říct, že ty protesty, ty určité Eh, snahy, abychom se eh, my sami jaksi eh, vyzbrojili těmi informacemi a informátora nič, nikam nevedli. Takže se ptám, zdali tady nevidíte, zdali vám nevadí určitý rozpor mezi tou, tou legislativou a tím, co se v parlamentu odehrává. Takže řekněme, že toto, byl první, eh, že toto bylo první kolečko eh, dotazů. Thank you. Eh, a já vám musím za tyto otázky už teď odpovědět a pokusím se na ně reagovat v tom pořadí, v jakém byly položeny. Ohledně správního práva. Tady jsme se hodně o tom už bavili. Eh, já jsem zatím nezměnil názor, ale jsem připraven být přesvědčený. Pokud tady jsou opravdu přesvědčující argumenty, budu vás i nadále eh, vys... Eh, připraven jsem i nadále vás vyslechnout a pak se prostě přesvědčíme, buď vy mne, nebo naopak. Takže v duchu dialogu, v dialogu, který se prostě odehrává mezi lidmi, kteří e, nemají ještě úplně hotový názor, pokud ho mají, takže jsem připraven v tomto směru s vámi i nadále spolupracovat. A co se týče e, ten, z toho soudního případu, e, který se vztahuje k trialogům, tak samozřejmě to se týká parlamentu a rady více, než by se to týkalo Evropské komise. Počkáme na stanovisko parlamentu. Já tady nechci nic předjímat, eh, jak to bude s případným odvoláním. Vy, nevíte, vy doufáte, že tady nebude, ale nevíme to přesně. Ano, budeme si tedy muset počkat na vývoj událostí, ale dovolte, abych vám už teď řekl, že rovněž doufám, že se nám podaří něčeho dosáhnout v tom dialogu, interinstitucionálním dialogu o transparentnosti, který probíhá. Já doufám, že to povede k nějakým výsledkům. Ale zase ani tady nemohu nic předjímat. Každopádně komise je v této věci velmi ambiciozní. A to je vše, co mohu říct eh, k tomuto bodu jménem komise. A teď dál. Samozřejmě při připravování našich návrhů o informátorech, tak samozřejmě vedeme diskuze ohledně postupů, které bychom měli případně vytvořit, tak aby to bylo vnímáno jako vyvážený a rovný přístup. A vždycky tady budou v parlamentu lidé, kteří budou říkat, že by tady neměl existovat takový postup, kde by se vlastně nejprve šlo eh, po té interní rovině a tak dále a tak dále, že by se mělo jít rovnou prostě ven s, tí, s těmi informacemi. Já s tímhle tak úplně nesouhlasím, protože si myslím, že s, u firm, které mají víc jak 50 zaměstnanců, nebo e, které mají, dejme tomu, obrat 10 milionů ročně, no tak ty si budou muset vytvořit e, vnitřní postupy pro tuto problematiku, což vytvoří, musím říct, v celé řadě členských států úplně novou dynamiku. Ty eh, firmy si musí prostě sami uvědomit, že pokud tady tento problém vznikne, tak se mu budou muset věnovat eh, oni samotné. To je dost zásadní a to také hodně, hodně změní celý ten, celé to prostředí, ve kterém eh, ti informátoři fungují a jak efektivní mohou být. Potom jsou tady ty veřejné orgány, některých eh, členských státech už toto existuje, eh, či bude existovat, až se směrnice zapracuje do, právní, eh, do právního řádu. A potom ty hrozby a jejich velikost, to si myslím, že je na zvážení, protože pokud ti lidé E, prostě e, mají tu odvahu a jsou připraveni prostě o určitých věcech hovořit, protože se domnívají, že jsou zásadní, závažné a že se jim ty firmy, dejme tomu, nevěnují, e, tak to, tato odvaha se zaslouží z naší strany odměnu ve smyslu určité ochrany toho dotyčného. Takže Eh, tady samozřejmě může vzniknout otázka, zda vlastně ne, eh, zvracu, ne, ne, ne, eh, co se týče důkazního břemena, zda to tedy nepřehazujeme na druhé stranu. Tady to neznamená nicméně, že pokud někdo naznačí, že něco v určité firmě není v pořádku, takže prostě už na té firmě leží e, po e, dezření, to už by bylo vlastně jít proti e, právu v členských státech. Nemůžete smíchávat vlastně dvě věci. Nemůžete říct, já jsem od teďka informátorem a ať řeknu cokoliv, tak je to správně, je to, je to pravda a firma, podnik musí dokázat opak. To nejde, ale můžete říct, že pokud někdo je tím informátorem a pokud je předmětem sankcí, tak ti, kteří ty sankce uplatňují, eh, tak musí, a to tyto důkazní břemeno vidíme, prokázat, že se ty sankce nestahují k tomu, eh, prostě, eh, co je předmětem toho, toho, té informace. Já si myslím, že jaksi iminentní hrozba je něčím, co je jednoznačné. Prostě nedá se měsíc, měsíce čekat, protože dejme tomu jde o to, jak jsme to také v těch seznamech vyjmenovali, že jde o veřejné zdraví, že jde o prostě zásadní věci a e, dovedu si představit, že ten, to vysvětlení e, tého iminentního e, nebezpečí či hrozby je dostatečně velké, protože tady si myslím, že bude poměrně taková jaksi Eh, širší koncepce tohoto, eh, této definice. A pak ochrana a pracovišti, eh, to už vlastně spadá do pracovně právních norem. My se domníváme, že ochrana pracovně právních norem bezpečnost a zdraví na pracovišti už je vyšší než ta ochrana, kterou bychom nabídli prostřednictvím Eh, této směrnice. Takže nesměšujme tyto dvě roviny. Pokud je zapotřebí zvýšit ochranu lidí na pracovišti, jejich zdraví, bezpečnost při práci, no tak eh, se podívejme tímto směrem. Ono už, ono, už tam toho je dost, ale tam to potom, eh, když tak pozměňme, zlepšeme, ale ne využijeme proto tento stávající práv, v ní návrh. Proč prostřednictvím unijního práva? To je další otázka. Ona, ta příloha ke směrnici, vypočítává celou řadu témat. A pokud lidé uvidí, že tady je prostě hrozba vůči životnímu prostředí či e, potravinové bezpečnosti, nebo že je ohroženo veřejné zdraví, e, finance a tak dále, upřímně řečeno, lidé prostě Eh, si tohoto všimnou a není to na nich, aby rozhadovali, eh, jestli je to unijní či národní právo. Je to prostě z definice unijní eh, právo, protože to má dopady na vnitřní trh. My nebudeme po těch lidech chtít, aby nám tady dávali přesné odkazy na přílohu směrnice. Lidé si musí zase musí vidět, o jaká Eh, o jaká velká obecná témata jde, to jsou ty daňové úniky, veřejné zdraví a tak dále a tak podobně, eh, jsou vyjmenovány a já se nebojím, že by tady došlo k nějaké mu zmatení mezi unijními právními normami a národními. A my mimochodem také e, voláme e, potom, aby členské státy sladily své vnitrostátní právní normy s e, unijním právem. Proč by parlament a komise neměli v tomto směru tlačit společně na členské státy, aby ani už jaksi nebylo možné eh, něco eh, v něčem nemít v tomto směru jasno, protože by to bylo, eh, protože by to bylo sjednocené, sladěné. A to je možná bod, na kterém bychom společně mohli pracovat. Teď ještě k těm červeným liniím. My nemáme v plánu vytvořit nějakou evropskou agenturu či nějaký evropský orgán. Celá ta věc vlastně má za cíl, aby to členské státy dělali samotné a pokud to nebudou dělat, no tak budou k soudu. Já to říkám je jednoznačněji na základě nejnovějších zkušeností. Já bych ani vteřinu neváhal pohnat členský stát k soudu, pokud eh, nezvládnou eh, to, co po nich tato směrnice žádá. Ono je to opravdu hodně, hodně zásadní a důležité a my musíme vytvořit takovou prostředí, takovou praxi, aby si to eh, členské státy uvědomovaly. A já si myslím, že tady mohu naprosto souhlasit s panem Bretonem. Členské státy mají teď míč na své straně, musí musí pochopit, že ochrana informátorů je e, v veřejném zájmu. Je tady prostě ten právní text, poté co ta směrnice bude implementována, tak eh, prostě tady bude mít eh, eh, tato právní norma plnou sílu unijní legislativy. Proč tady vytvářet nějakou evropskou novou instituci? Komise může tyto věci dozorovat, aniž by vytvářeli novou, nový nějaký orgán. A teď ta otázka právního základu. Jedná se o článek 114, takže je to schválně tento článek, protože eh, on nepokrývá pouze osoby, které jsou v nějakém tom zaměstnaneckém vztahu, ale i další osoby, eh, které nejsou zaměstnanci, ale jsou třeba stážisté eh, nebo jsou subdodavatelé, či mají tam práci na dobu dočasnou. Takže i tito mají možnost, by měli mít možnost být tedy těmi informátory a zase musím říct, že to bylo kontrolováno mnohokrát z různých směrů. A jestli tady vidím nějaký rozpor mezi tímto a s mým případem, já skutečně nevím, eh, eh, jak by se toto mohlo nějak mezi toto dávat rovnítko, ale to je na panu Lebretonovi pokud jsem správně informován, tak ta otázka eh, je řešena právní službou parlamentu a je to vyšetřováno, takže já tady opravdu nevidím žádnou spojitost. Děkuji. Nyní si dáme druhé kolečko dotazů. Nejprve pan Raděv, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Timmermansi, Chci vám nejprve poděkovat, že jste dorazil na dnešní diskuzi a chci také ocenit vaše úsilí a úsilí Evropské komise z posledních let. Evropská komise učinila celou řadu kroků pro to, aby dosáhla lepších výsledků v oblasti přijímání eh, legislativy a politik. A myslím si, že v této oblasti skutečně legislativní eh, postupy budou přístupnější a budou mnohem více zohledňovat stanoviska zainteresovaných stran. A jeden z kroků, který se týká přeskumu legislativy, to bylo vytvoření odborné skupiny Task Force pro proporcionalitu a e, subsidiaritu. A na posledním plenárním zasedání jsme schválili zprávu Evropského parlamentu o výroční zprávy ohledně uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality v roce 2015 a 16. A já vás si poprosit o podrobnější informace ohledně činnosti té tar- task force, zda dosahuje nějakou, nějakého pokroku, jaké jsou aktuální informace a zda tato skupina už identifikovala nějaké záležitosti, které by naznačovaly, že jsou tady problémy s uplatňováním zásady subsidiarity a proporcionality. A také se chce zeptat, zase myslíte, že zavedení větší flexibility, pokud jde o tu osmitýdenní časovou lhůtu, kterou mají vnitrostátní parlamenty pro reakci na nové legislativní návrhy, Eh, zda to dostateč, je dostatečně dlouhá lhůta, která jim dává dostatečnou roli eh, v té interinstitucionální hře. Mistr Zvěvka. Děkuji, nyní pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři Timmermansovi za dnešní vysvětlení. Děkuji také za velice vyvážený návrh, který se týká eh, oznamovatelů, whistleblowerů. Představa byla taková, abychom si jasně definovali eh, oznamovatele a nastavili podmínky pro jeho ochranu. A to přesně návrh komise obsahuje. Teď pokud jde o další záležitosti, eh, právo obchodních společností. Zde bych vám chtěl také poděkovat za návrh, který připravujete. A nakolik vím, měl by být schválen v tomto týdnu, byť eh, má spoždění, protože už je to jenom rok, který nám zbývá do konce mandátu. Pak eh, po tom dubnu vlastně už nastanou eh, volby v příštím roce, takže já si dělám trochu starosti ohledně toho, zda tuto legislativní, legislativní práci budeme schopni dokončit. A myslím, že bychom měli skutečně práci maximálně zintenzivnit. A také se vás chci zeptat eh, na předpokládanou reakci rady. A další eh, otázka. Pan Sajer mě poprosil, abych ji položil místo něj. Jeho první otázka se týká práce, která probíhá na víceletém finančním rámci. Takže bych vás poprosil, zda byste mohl veřejně potvrdit, že naše výsady ohledně aktů v přenesené pravomoci i ohledně aktů prováděcích zůstanou parlamentu zachovány tak, abychom mohli v naší práci běžně pokračovat. A druhá otázka pana Sajera na vás, pane místopředsedo, ta se týká omnibusu. My se teď eh, samozřejmě maximálně eh, snažíme a chtěli bychom za parlament proces eh, urychlit především na té politické úrovni a s tím souvisí následující otázka. Je tam termín 30. května. Je to ovšem termín, který hodlá komise opravdu dodržet v tom vyjednavacím procesu. Děkuji, pan Diran. Merci, euh, monsieur. Děkuji, pane předsedo já jsem eh, si chtěl vzít slovo, pane Timmermansi, abych eh, vám poblahopřál ke skvěle odvedené práci komise a najednou jsem se trochu vyděsil, protože jste řekl, že sdílíte názor pana Lebretona, takže všechno se to sesypalo a říkal jsem si, co se děje, pokud první místo předseda e, Evropské komise e, se začne, začne sdílet názor e, Národní fronty, tak začíná mít pochyby. Buď tedy Národní fronta začíná přebírat evropská stanoviska, a nebo je to jinak. E, v této věci, ale teď už vážně, bych vám chtěl opravdu poděkovat e, za odvedenou e, práci. Nemám nějaké zásadní připomínky k tomu, nicméně bych byl býval rád, kdyby ochrana informátora byla postavena na stejnou úroveň, co se týče Eh, obchodního tajemství, aby tady prostě eh, byly tyto věci rovné. Vy znáte mé stanovisko, bohužel se nepodařilo získat většinu v parlamentu v této otázce, ale každopádně vám chtěl, eh, jsem chtěl poděkovat za to, co bylo uděláno a také ta otázka úmyslu, že tam není začleněná. To totiž by bylo bývalo nebezpečné, to by otevřelo stavidla zase dalším věcem. Takže ohledně té hlavní zásady děkujeme a můžete si být jist, že parlament učiní vše pro to, aby tento text podržel a možná ho ještě trochu vylepšil. Ta, ten vysoký eh, úřad, Evropský vysoký úřad k této otázce a k, tomu, k té poznámce trochu humorné. Já chápu, že vnitrostátní eh, legislativní řády musí eh, vlastně zapracovat ty, tu unijní legislativu a musí tedy členské státy chránit informatory. Ale já tady mám určitý problém a v aféře Deltur to bylo vidět. Legislativa Lucemburska eh, tu ochranu eh, měla, ale neměla eh, vlastně ochra, ne, ne, neměla tam v legislativě nějakým způsobem ošetřeno otázku toho evropského zájmu já chci říct, že poté, co tato směrnice bude e, už e, účinná, bude, bude implementována v jednotlivých státech, tak bych chtěl trvat na tom, aby Evropská komise dbala na to, aby obecný, všeobecný zájem komise, a tady samozřejmě s panem Lebretonem také souhlasím, aby tedy tento evropský společný zájem byl nadřazen vnitrostátnímu právu. To je jediná možnost, aby nezávislé národní národní orgány, justiční orgány neblokovaly v jménu, eh, dejme tomu, toho státního zájmu eh, implementaci evropské legislativy. Omlouvám se, že jsem tady v tomto trošku eh, hnidopichem, ale právě ono záleží na těch detailech, aby to bylo celé úspěšné. A pak je tady jedna věc, na které chci trošičku insistovat. Pokud si vezmeme konkrétní příklad, dejme tomu eh, eh, příklad eh, Lafarge, a to můžeme jmenovat, velký franco švýcarský podnik, který financoval, aby mohl pokračovat ve své činnosti v zemích, které jsou ve válečném stavu, tak financoval Daesh, financoval teroristický stát. Já nevidím, jak bychom mohli interně Eh, jaký eh, prostě vnitřní orgán nějakého podniku měl, by měl kapacitu a moc, aby prostě přímo nakráčel eh, k, ať už jsou to odbory nebo jiné, k vedení a řekl vedení, tohle prostě nemůže pokračovat, protože Ehm, protože tady samozřejmě je obecný zájem podniku eh, pokračovat eh, v té činnosti a eh, umožnit pracovníkům, aby pokračovali v práci. Takže já chci trvat na tom, abychom tady nedělali hierarchii v tom vnitřním postupu, nedělejme to, protože pro mnoho velkých témat, které E, jsou prostě zcela zásadní. E, nemůžeme e, ty věci zpomalovat tím, že bychom postupovali v nějakých fázích a že by se to nejprve řešilo na té interní úrovni a tak dále. Pak je tady otázka důkazů. Je jasné, že v těch interních režimech, a Dieselgate to prokázala, se věci mohou různým způsobem ztratit, zakamuflovat, zastřít a tak dále. Takže já bych byl rád, kdybychom trošičku modifikovali tento bod, aby ten e, interní postup nebyl e, prostě povinnou fází pro ty informátory. A pak samozřejmě je tady ještě otázka toho převedení, převedení té, e, toho, důkazu, toho důkazního břemena. Also... Děkuji. Teď je moje otázka. Vy jste úvodem zmínil novináře a Nevím, jak jste přesně chtěl navázat novináře na ten váš návrh, takže předem děkuji za eh, osvětlení. Děkuji za všechny tyto dotazy. Pokud eh, Front National přijde s dobrým návrhem, tak předně budu překvapen a za druhé budu muset uznat, že je to dobrý návrh. Takže asi takto. Ale teď eh, už tedy eh, žerty stranou, pokud jde o subsidiaritu a task force, která se subsidiaritě a proporcionalitě věnuje. Tak eh, zaprvé musím říci, a omlouvám se za to, že je škoda, že se parlament rozhodl, že se práce v této skupině účastnit nebude, protože si myslím, že by to bývalo mohlo pomoci tomu, že budete mít přístup k lepším informacím a navíc byste mohli přispívat k práci této skupiny v této skupině, což si myslím, že je práce velice užitečná. I vnitrostátní parlamenty se této práce účastní velice aktivně a přicházejí tam se spoustou postřehů, dokumentů, přispívají k diskuzím. Výbor regionu je také v této skupině nesmírně aktivní a zapojuje regionální, místní eh, orgány a snaží se vysvětlovat, jak bych bychom se všichni mohli lépe zapojit do evropského legislativního procesu a já si myslím, že je dobré vyslechnout si názory našich vlastně zákazníků ohledně výstupu naší legislativní práce, jaké obtíže oni musí řešit eh, při aplikaci evropské legislativy, jakým způsobem bychom jim mohli pomoci. Takže Eh, to je, myslím, dobré zvážit hned od počátku celého legislativního procesu. A co mě překvapilo v těchto diskuzích je, že ty diskuzi jsou vedené skutečně nesmírně prakticky lidmi, kteří musí eh, implementovat naši legislativu, ať už jsou to vnitrostátní poslanci, podnikatele, na místní úrovni a tedy lidé, kteří musí naplňovat eh, své mm, předvolební sliby a často potom narážejí na obtíže, eh, za které sami nemohou. Takže já si myslím, že je dobře spolupracovat ve prospěch nás všech, eh, všech našich institucí. A ať už dojde k čemukoliv, předtím než napíšeme tu zprávu, tak jakmile zpráva bude k dispozici, tak eh, věřím, že parlament se k našim diskuzím připojí a společně se k této zprávě vyjádří. Bude to ku prospěchu všech. A ještě jednou bych chtěl říci, že zapojení místních eh, orgánů, spolupráce s vnitrostátními parlamenty, to není nějaká teologická diskuze ohledně subsidiarity, protože eh, Těchto diskuzí už samozřejmě bylo dost. My můžeme nekonečně diskutovat o tom, co to je subsidiarita, pro každého je to trochu něco jiného, ale tady v té skupině mluvíme velice konkrétně, jak pomoci jiným orgánům, jiným úřadům, lépe spolupracovat v oblasti přijímání evropské legislativy, jak zlepšit dosavadní postupy, jak je zlepšit tak, aby byly efektivnější, aby přinášely lepší výsledky našim občanům. A také se věnujeme tomu, v jakých oblastech by případně Evropská unie se měla trochu stáhnout, kde bychom měli hledat nové nástroje pro řešení nových problémů. A všechny tyto věci se tam probírají velice podrobně a ta práce samozřejmě bude dále pokračovat. Zveme si odborníky, kteří nás informují Například eh, velice zajímavé bylo vystoupení předsedy Evropského soudního dvora, který hovořil o určitých omezeních evropské legislativy, o styčných eh, plochách mezi evropskou a vnitrostátní legislativou a opět si myslím, že nám to pomůže eh, přijímat lepší legislativu ve prospěch evropských občanů. A nikdo nehovoří o tom, že by se komukoliv ubírali kompetence. Jde o to, abychom se naučili lépe společně pracovat a, a doufejme také získat větší podporu našich občanů, tedy lidí, pro které pracujeme. Takže doufám, že tím jsem odpověděl na vaši otázku a mm, to je tedy způsob naší práce. Pracujeme pragmaticky, velice konkrétně e, v duchu spolupráce a já věřím, do července e, budeme mít dispozici nějaký písemný výstup z naší práce. Pokud jde o právo obchodní společnosti, tak tady bych chtěl pouze zdůraznit, že už v posledních, řekněme, 15 letech proběhla řada pokusů, jak zlepšit tuto oblast a nikdy se to úplně nepodařilo. A tak doufám, že tentokrát předložíme návrh, který přinese tu správnou rovnováhu, vytvoří dostatečnou flexibilitu na jednotném trhu na jedné straně, aniž by eh, ta flexibilita byla taková, že by šla na úkor zájmu zaměstnanců či na úkor jiných zájmů, které potřeba chránit. A o tuto rovnováhu nám jede. Takže říkáme ano flexibilitě, ale nikoliv na úkor daňových poplatníků nebo na úkor zaměstnanců firem jejichž situace eh, by byla eh, řádným způsobem zkomplikována, kde by se firma přesunula někam jinam. Takže chceme najít správnou rovnováhu, správné řešení. Uvidíme, jestli se nám to podaří, návrh vám předložíme, pak proběhne diskuze v radě i v parlamentu. Pokud jde o VFR, tak trochu mě překvapila ta otázka ohledně delegovaných aktů a prováděcích aktů. My samozřejmě věci přistupujeme individuálně, pří, případ od případu a rozhodně nechceme měnit odpovědnosti a rozdělení odpovědností mezi jednotlivými institucemi prostřednictvím prováděcích aktů nebo aktů v přenesené pravomoci, ale ověřím, zda je to skutečně takto, kdyby tam byla nějaká změna, budu vás informovat. Pokud jde o otázku oznamovatelů, whistleblowerů, tak eh, pokud bude ta směrnice schválená v té současné podobě všemi členskými státy, tak eh, lucemburská legislativa v tomto případě už eh, nebude jaksi východiskem pro toho, kdo nepoukáže na daňové úniky. Pokud tato směrnice bude uvedena do praxe, tak eh, podle evropské legislativy tento člověk bude považován za whistleblower a bude chráněn. A jak víte, evropská legislativa je nadřazena vnitrostátní v takovýchto případech. Doufám, že jsem to tím vysvětlil, ale vzhledem k povaze vaší otázky a vzhledem eh, k vašim rozsáhlým odborným znalostem v této oblasti. Použijeme ten čas, který teď máme k dispozici, vyjasněme si všechno, prodiskutujme to já chci mít stoprocentní jistotu, že eh, budeme ten návrh používat eh, ku, ku prospěchu. Pokud jde o interní postupy, tak to je vždy těžká věc. Já věřím v hierarchii, kdy řeknete, nejprve půjdeme cestou interních postupů, pak se obrátíme na veřejné úřady a pokud ani tam nedocílíme, potřebné eh, odezve, odezvy, tak se obrátíme na veřejnost, média a tak dále. To si myslím, že je hierarchie správná, ale pokud eh, se whistleblower myslí, že když eh, půjde cestou interních postupů, tak tam nastane komplikace z důkazy. A pokud si myslí, že i soud by mu situaci jenom komplikoval a soudu nevěří a rovnou se chce obrátit na veřejnost, tak já si myslím, že ta směrnice tady nabízí dostatečnou flexibilitu pro to, aby takový člověk eh, za pomoci patřičných eh, argumentů eh, svou situaci vysvětlil, vysvětlil to, že nemohl jít cestou těch běžných postupů, protože by to jinak nebylo úspěšné, ale jinak asi se mnou budete souhlasit, že nemůžeme vytvářet eh, systém, který by eh, rovnou umožňoval přeskočit eh, soudy. Protože se může ukázat, že interní postupy mm, existují, jsou, jsou kvalitní a pak je potřeba jasně vysvětlit, proč tyto postupy použity nebyly. Ale v těch příkladech, které jste uvedl vy, si myslím platí, že existuje určitý manévrovací prostor i pro toho samotného oznamovatele, který eh, bude mít eh, možnost, pokud se skutečně bojí, že by ty důkazy mohly být smeteny pod stůl soudem nebo samotnou firmou, rovnou se obrátit eh, na veřejnost. Ale musí to být podloženo dobrými argumenty. Není možné, aby byly ty tři cesty postaveny od začátku sobě na roveň a člověk si mohl podle eh, libosti vybírat. A je to další téma, kterému se každopádně budeme muset ještě věnovat eh, a diskutovat o něm. Já si myslím, že se nám nabízí mimořádná příležitost eh, dokončit tento návrh v rámci mandátu obou dvou institucí a to by bylo velice dobré. A poslední otázka o ohledně těch novinářů a jejich zájmu. Novináři jsou předně také zaměstnanci. Pokud eh, jsou tady nějaké důvody, aby informovali o něčem, k čemu dochází v jejich informacích, tak by také měli mít toto právo, ale o to asi nejde, na to jste se asi neptal, vy jste se ptal na tu souvislost s těmi whistleblowery. A když se podíváte například na LuxLeaks, nebo Panama Papers, nebo Dieselgate, teď na Cambridge Analytica, tak eh, to všechno byli velice odvážní lidé eh, v těchto oblastech, kteří se dokázali obrátit na novináře. Kdybych já byl novinářem a chtěl začít s někým spolupracovat eh, a chápal bych, že ta protistrana přistupuje na obrovské riziko a sám bych váhal, jestli ho k tomu nutit, tak bych byl rád, kdybych mohl toho člověka ochránit. Sám budu zvažovat, zda ty informace, které mi poskytne, zda je zveřejnit nebo ne. A když budu vědět, že ten člověk, ten oznamovatel bude chráněn zákonem, tak nebudu mít takové výčitky. Takže Novináři často mají k dispozici příběh, ale pak ho nezveřejní, protože um, ten autor, ten informátor se dostane do velice komplikované osobní situace, je propuštěn a tak dále. Takže člověk na, so, na sebe jako novinář může uvalit takovou autocenzoru a já si myslím, že díky tomuto návrhu i novináři budou mít pocit větší mm, jaksi svobody při zveřejňování informací. Tak to jsem to chtěl odargumentovat. Děkuji. Děkuji. Pane místopředsedo, za to, že jste dnes dorazil na tuto diskuzi. Měl jste pravdu, že bylo dobré na, za, na ten úvod zkrátit vaše vystoupení, protože jinak by nám nezbyl dostatek času na diskuzi. Budeme se těšit, že se společně znovu uvidíme nejpozději na slyšení paní Hautaly. Ještě jednou děkuji, že jste dnes přišel.

colleagues, uh, I, propose that we continue with our agenda. Uh, item presentation. Milí kolegové, budeme pokračovat. Bod čtyři: Prezentace výsledků studie posuzování evropské přidané hodnoty vypracované na téma společný přístup EU k právní odpovědnosti a pojištění spojených, propojených autonomních vozidel. Nevím, asi musím začít mluvit lucembursky, aby, aby lidé, co si povídají, odešli ze sálu. Takže, dovedete si představit, že jsem velice ráda, že se nám konečně podařilo dosáhnout eh, výsledků této studie, kterou provedla EPRS. A tím pádem se těším na prezentaci A teď nevím, kde je Tatiana Evans. Aha, tamhle. Dobře. Ona to tady bude prezentovat. A já si myslím, že v podstatě můžeme rovnou začít, abychom pak také měli čas na otázky a odpovědi. Takže, Tatiano, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Omlouvám se, ale nefunguje dálkové ovládání, takže já na vás budu mávat, abyste mě posunula v prezentaci. Ono je složité mluvit po Timmermansovi. Chápu, že zájem o mě není už takový, ale pokusím se vám co nejlépe prezentovat závěry studie. Tento týden je skutečně hodně speciální. Ta prezentace této zprávy je dobře načasovaná, protože tento týden Evropská komise představí strategii pro umělou inteligenci. A proto si myslím, že je velice dobře, že zde máme možnost představit tuto zprávu ohledně evropské přidané hodnoty, eh, regulace, otázky odpovědnosti v oblasti autonomních vozidel. Tento výbor samozřejmě bude na špici této debaty. Je to výbor, který připravoval různá usnesení ohledně robotiky a umělé inteligence, tomu předsedala paní Delvo vedly se veřejné konzultace, takže všechno to hezky zapadá do dnešní prezentace. A když dovolíte, ráda bych poukázala na jedno klíčové zjištění naší studie. Stručně vzato bych řekla, že Evropská unie by měla podniknout kroky, a to je naléhavé, v oblasti odpovědnosti. A řekla bych, že váš výbor tuto pozici sdílí. Teď vás provedu tou studií, vysvětlím vám, jak jsme k tomu závěru dospěli a proč. A to ve čtyřech krocích. Nejprve se podíváme na všeobecný politický kontext, proč je akce ze strany EU nutná. Pak se podíváme na aktuální regulaci. Budu se snažit identifikovat největší mezery nebo nedostatky stávající legislativy. Pak se podíváme na možné návrhy možných kroků na úrovni EU. A na závěr se budu snažit poskytnout určité odhady toho, co by mohla být evropská přidaná hodnota eh, v důsledku akce na úrovni EU. Takže tady to je jenom takový přehled toho, jak jsme dospěli eh, k dnešní situaci, tedy hodnota přidané hodnoty a jak eh, to navazuje na práci tohoto výboru a parlamentu obecně. A já bych se ráda více zaměřila, a to je na dalším snímku, na to, proč EU má podnikat kroky. V obšírně za to jsou zde tři hlavní aspekty. Je to obrovský ekonomický potenciál pro evropský průmysl a celou společnost. To je velice důležité. Eh, odkud ta ekonomická hodnota pochází? Jak všichni víme, evropský automobilový průmysl je obrovský zaměstnavatel, mimo jiné, a je velice konkurenceschopný. Jenom abyste si udělali takovou obšírnou představu, evropský automobilový průmysl zaměstnává 12,6 milionů lidí. Je to devětkrát populace Estonska, odkud pocházím. A jak odhadují ekonomické výhledy, do roku 2050 hovoříme o 17 bilionech euro čím tento průmysl přispívá do ekonomiky. Takže to je obrovský potenciál pro hospodářský růst a eh, Evropská unie ho jako takový nesmí přehlížet. Měli bychom usnadňovat provádění této, tohoto hospodářského potenciálu, jak nejlépe je to možné. Eh, vzhledem k tomu ekonomickému potenciálu víme, že zde jsou velké zájmy veřejnosti. Je spousta studií, které se snaží odhadnout, zda je veřejnost připravena nebo není na autonomní vozidla, například eh, Veřejná konzultace Evropského parlamentu, kterou jsme prováděli loni, jasně ukázala, že 87% eh, respondentů vnímá potřebu, aby EU regulovala autonomní vozidla. To bylo vlastně obava číslo jedna občanů v souvislosti s umělou inteligencí a robotikou. Takže to je hlavní priorita. A 74% respondentů vyjádřilo obavy ohledně otázek odpovědnosti. Takže když to všechno sloučíme, je to oblast, kterou musíme začít nějak obhospodařovat. A třetí důvod, proč potřebujeme kroky na úrovni EU, to pochází z detailní analýzy právních mezer v aktuální legislativě. Tyto tři prvky nás pak dostávají k další části. Teď se podíváme na to, jak vypadá aktuální regulace. Já jsem prezentaci zahájila s tím, že jsem vám řekla, že potřebujeme urgentně podniknout nějaké kroky, a to teď. A je to založeno na dvou aspektech. Jsme na Prahu kvalitativní změny, znamená Eh, autonomní vozidla to nebude vylepšení nějakého stávajícího produktu. Bude to produkt úplně nový, tedy bude to vypadat jako auto, ale vlastně v tradičním slova smyslu to auto už nebude. Vlastně někteří experti eh, považují ten masový rollout autonomních vozidel eh, k, jako podobný přechod, jako přechod z, koň, z koňské dopravy na automobilovou. Jenom abyste si udělali představu. Tím pádem je potřeba eh, přehodnotit eh, apropriaci rizik, protože aktuální rozdělení rizik je založeno na dvou předpokladech. Tedy, že tam dojde k nějakému selhání hardwareu, tedy, já nevím, eh, auto vzniká někde na páse a něco se udělá špatně. Jinými slovy, to pokrývá směrnice pro odpovědnost za vadné produkty, tedy tam je odpovědný producent. A druhá větev rizik to pochází z chyb řidiče. Tam se to týká směrnice o pojištění a tak dále. Ale jak bylo zmíněno, tak to auto, nebo to autonomní auto, bude vlastně takový super počítač, který nás dopraví z bodu A do bodu B. Takže to selhání hardwareu není jediné možné selhání, ke kterému může dojít. Jinými slovy, ta směrnice pro vadné produkty už tak úplně neplatí. Musíme se podívat na to, zda ta směrnice může pokrýt tu komplexnost autonomních vozidel. A podobně, eh, nedost, nebo chyby řidiče, ty osoby uvnitř autonomních vozidel, eh, těm se aktuálně tedy říká řidiči eh, v stávajících vozidlech, a tím pádem tam vlastně platí ta směrnice pro pojištění motorových vozidel a e, to celé, bude to potřeba trošku přehodnotit. Na tomto slajdu velice schematicky e, představuji aktuální hlavní nedostatky legislativy. Ve zprávě najdete samozřejmě podrobnější e, rozbor těchto, těchto mezer, já zdůrazním několik z nich. Obecně to, zde máme dva problémy. Jeden se týká aktuálních mezer v legislativě EU. E, my jsme e, přesvědčeni, že ty zdůrazní e, analýza nedostatků. A za druhé, to je pokryto jenom částečně, a to legislativou o automobilech. Takže to jsou ty dvě oblasti, na které se musíme zaměřit. Proč si myslíme, že směrnice o odpovědnosti za vadné produkty nestačí? Tato směrnice je hodně niancovaný právní akt, který vznikal velice dlouho. A obecně za to eh, zúčastněné strany se domnívají, že zajišťuje určitou míru rovnováhy a ochrany eh, spotřebitelů a jistoty výrobců. Nicméně, čím jsou produkty komplexnější, tím méně je pro ně tato směrnice vhodná. Jedno omezení této směrnice je to, že se jedná o směrnici s obrovským rozsahem. Od tušky až po komplexní produkty do toho spadají eh, a stanovují se tam jaksi ustanovení o odpovědnosti výrobce. V podstatě je tam hlavní princip defektnosti. Eh, ten, ta úvodní premisa eh, této směrnice je, že pouze defektní produkty v případě, tedy v momentě jejich sjetí z výrobní linky, spadají jaksi do odpovědnosti výrobce. Jinými slovy, aby byla dokázána odpovědnost výrobce, musí uživatel dokázat, že ten produkt už byl defektní, když opustil výrobní linku, tedy v tomto případě to auto. A jak zaznělo, Vzhledem k tomu, že autonomní vozidla jsou vysoce komplexní produkty, kde interaguje software, hardware, propojenost a mnoho dalších prvků, stává se stále těžší a těžší pro spotřebitele, ale vlastně i pro soudy, když dojde k soudnímu sporu, eh, aby se stanovil ten koncept defektnosti, který se definuje velice úzce. Zároveň výrobci mají velice široký ehm, seznam různých možných obraných prostředků. Eh, kdy například v případě autonomních vozidel by eh, to mohlo pro ně znamenat taková zadní vrátka, jak se vyhnout odpovědnosti, pokud se nic nezmění tedy oproti stávající situaci. Takže toto všechno v tom levém sloupci eh, tím, jak budou masově zaváděna autono, autonomní vozidla, to všechno se zdůrazní. Druhá skupina rizik, eh, těm já říkám nová rizika, to jsou otázky, které zatím nejsou pokryty nebo jsou pokryty pouze částečně evropskou legislativou nebo ne vyloženě legislativou týkající se motorových vozidel. Tady to jsou rizika jako selhání softwaru. Co se stane, když neselže hardware, ale selže software v tom autonomním vozidle a dojde k nehodě? Nebo e, co se stane, když bude způsobena nehoda tím, že selže síť? A nebo co bude, když tu nehodu způsobí e, nějaká jaksi volba programátora. Tedy ten programátor bude určovat, jak to auto bude, e, bude fungovat. A to nemluvím o hekování a kyberkriminalitě. Neříkám, že ta rizika jsou zcela mimo evropskou legislativu, například teď máme tu legislativu o ochraně dat a proti kybernetickému zločinu, takže něco máme, ale je to hodně roztříštěné. A když budete soudce nebo spotřebitel, který se bude muset s něčím vypořádat, vytváří to pro vás nejistotu, protože jsou to nová rizika a máte existující mezery, což dohromady může vést k tomu, co vidíte úplně vpravo. Může to vést k tomu, že spotřebitelé budou znevýhodněni, protože eh, tam bude mnoho šedých oblastí. A bude to vytvářet celou řadu nejistot a povede to k různé interpretaci pravidel v různých jurisdikcích. A to by vyvolávalo nové spory a tím pádem další náklady pro jednotlivé jurisdikce. Podíváme-li se stručně na pozice institucí EU, jak to je tedy teď. V Evropské komisi pomalu vzniká nová pracovní skupina, ale na základně přeskumu aktuální pozice a minulé pozice, stále zde vlastně máme tu strategii pro umělou, inteligenci. Dalo by se říci, že parlament, alespoň když se podíváme na usnesení z loňského roku, žádá aktivnější postoj. Zatímco komise je rezervovanější a v zásadě říká, počkáme a uvidíme. Dejme ta auta na silnice a pak uvidíme, co bude. A to může být velice, podle mého osobního názoru, velice nebezpečný postoj protože fakta ukazují, že ten masový rollout autonomních vozidel bude dost pravděpodobně mnohem rychlejší, než jak si myslíme. A vzhledem k tomu, že víme, jak dlouho trvá vytvoření evropské legislativy, může být už pozdě a přijdeme o svou konkurenční výhodu a členské státy budou přijímat novou legislativu a my přijdeme o evropskou přidanou hodnotu, kterou by bylo možné generovat, pakliže budeme jednat rychle. A teď se dostávám k další části, ještě než se zaměřím na evropskou přidanou hodnotu. Dovolte mi eh, schrnout to, co jsem již řekla, a to velice stručnou formou. Pakliže EU podnikne kroky, máme tři otázky, které musíme řešit. Nejprve, jak řešit existující omezení v legislativně, jak řešit nová rizika a jak prakticky ošetříme otázku odpovědnosti v tomto novém prostředí. Například tedy, že budeme požadovat, aby v autonomních vozidlech byla povinná jakási černá skřínka. E, co se týká e, těchto rizik v rámci hodnocení e, přidané hodnoty, jsme se dívali na možné politické kroky a zde vlastně prezentujeme takové ideální politické možnosti. V reálu to asi bude kombinace různých možností. Zde se pouze snažíme odhadnout, jaký by byl dopad jednotlivých politických řešení. Takže Jedno politické řešení je nechat vše to tak, jak je, tedy zachovat status quo. Za druhé, můžeme reformovat směrnici o odpovědnosti za vadné produkty, tedy můžeme to dále rozšířit o ty komplexnější produkty, jako jsou třeba autonomní vozidla, abychom tedy jaksi vynutili odpovědnost výrobců. Nebo můžeme reformovat um, národní pravidla pro odpovědnost v oblasti motorových vozidel, a to i v kontextu tedy evropského práva. ve věci pojištění motorových vozidel. A e, nebo, to je tedy ten čtvrtý bod, e, můžeme vytvořit nová pravidla a nebo povinné pojištění, které by se specificky týkalo autonomních vozidel. Tak, vzhledem k těm mezerám v politice a těm čtyřem politickým možnostem, jak to řešit, jsme se snažili odhadnout, jaká by byla přidaná hodnota každé té politické možnosti. A samozřejmě lze odhadovat eh, určitou kvantitu, a za tím účelem jsme si provedli analýzu eh, nákladů a přínosů autonomních vozidel, ale to pouze z ekonomického hlediska, tedy jaký by byl, jaká by byla ta ekonomická výhoda Ehm, kdybychom usnadnili přicházení autovozidel na trh. A pak to komplexnější hodnocení je založeno na kvalitativních kritériích, jak tedy odhadovat evropskou přidanou hodnotu ne kvantitativně. Za tím účelem jsme si připravili sedm kritérií. Vidíte je na snímku, na plátně, například tedy eh, náklady na soudní spory, impact, eh, dopad na inovaci, ochrana spotřebitele a tak dále. Takže my jsme se to snažili vyhodnotit podle jednotlivých politických možností a na tomto snímku pak vidíte výsledky tohoto hodnocení. Ne, tam by měl být ještě jeden. Tak, tady jsou výsledky toho komparativního politického hodnocení. Toto je pouze prvotní hodnocení, nemáme zatím veškerá data, takže a jsou to hlavně odhady toho, jak by to podle nás mohlo zapůsobit na eh, aktuální situaci. Na základě této analýzy vidíte, že politická možnost číslo čtyři je pravděpodobně ta nejlepší, protože status quo to by bylo eh, to nejhorší z hlediska evropské přidané hodnoty a možnosti dvě a tři situaci sice zlepší, ale nevyřeší všechny problémy, které zde zaznamenáváme. A když se vrátíte na ten předchozí snímek, tak tam... Ano, ano. Tak tady se snažíme zhodnotit eh, ty hlavní zdroje evropské přidané hodnoty. Tedy kvantitativně vzato můžeme hovořit o nějakých 148 miliardách euro, které by byly generovány tím, že proběhnou kroky na evropské úrovni, které zajistí vyšší míru jistoty pro výrobce a posílí důvěru spotřebitelů v nové technologie. A pak tam jsou ty nekvantifikovatelné výhody, u kterých eh, žádná čísla uvést nelze. Na závěr, a to už je poslední snímek, snažila jsem se to všechno schrnout, tedy ty hlavní eh, důsledky výhod. Omlouvám se, že to je tak malým písmem, takže stručně řečeno, ano, eh, ekonomická hodnota nějakých 150 miliard, ale to nejdůležitější, to jsou ty nekvantifikovatelné výhody, mimo jiné lepší ochrana spotřebitelů nebo posílení důvěry veřejnosti v nové technologie. Dále tady pak samozřejmě zlepšená koordinace mezi jednotlivými členskými státy nebo možnosti nového testování a homologace autonomních vozidel, což může vést k redukování fragmentace trhu a snižování e, zátěže na soudní systémy, snížilo by to také transakční náklady a k těmto všem e, typům e, úspor eh, si můžete více přečíst v naší zprávě. Úplně nakonec mi dovolte říci, že pokud nepodnikneme kroky na eh, evropské úrovni, o veškerý tento potenciál přijdeme a budeme naopak generovat daleko více nákladů tím, že se posléze ex post budeme snažit překonat fragmentaci našich trhů, protože už teď vidíme, že členské státy podnikají určité kroky, a to nejenom v EU, ale i globálně. Různé instituce, různé země již určité kroky podnikají, Evropa by proto mohla přijít o svou konkurenční výhodu, pakliže nebude jednat dosti rychle. Úplnou studii si pak můžete přečíst na webu, který je uveden na snímku. Na závěr mi dovolte poděkovat celému týmu expertů, kteří přispívali eh, do této studie. Studie je založena na tří studiích. Eh, ekonomickou analýzu provedli Rand Europe a právní analýzu eh, provedla Utrechtská univerzita. A samozřejmě já jsem vám k dispozici pro veškeré otázky, ráda eh, vám odpovím na detailní dotazy. Je to komplexní téma, ale je velice zajímavé. Děkuji, Tatiano, za tuto prezentaci. Je dobré, že jsi zmínila, že vlastně existují tři studie, eh, které jsou základem pro tuto zprávy od eh, profesoru a doktorů o právní i ekonomické analýze. Bylo by jistě zajímavé vyslechnout si je, vyslechnout si jejich prezentace, protože moje otázka číslo jedna by bylo, co z toho oni by preferovali jako politickou variantu. Ne, nechci odpověď. Takže nejprve jsem se chtěla zeptat kolegyň a kolegů, zda mají nějaké dotazy či připomínky k té studii. A pokud ne, tak mohu pokračovat. Je to dobře načasované, že máme teď před sebou tuto studii a já si nejsem jistá, zda e, to stanovisko, že stávající pravidla jsou prostě dost e, dobrá na to, aby ta autonomní vozidla se chovala hodně, zdali to tak stačí, protože já jsem eh, měla pocit, že tady je ze strany OECD takový signál, že mezi jednotlivými jurisdikcemi neexistuje dost velká koordinace a to se pak projevuje třeba při testování vozidel. Eh, jistě, mohla by to být třeba možnost, eh, zdali vůbec chceme autonomní vozidla na našich silnicích a, nebo ne, ale pokud ano, tak potřebujeme vytvořit klima právní jistoty. A já jsem si jistá, že tady není žádné lehké cesty, jak postupovat dál, protože pokud eh, se změníme eh, PID, tak se jedná o o změnu pravidel ne pouze pro osobní auta, ale museli bychom eh, se zabývat celým sektorem a vnímat ty Eh, kladné a slabé stránky. Ale vůbec myslet si, že tady budeme mít nová pravidla na evropské úrovni, to by bylo asi příliš optimistické, ale nemohu se ubránit tomu, že by to z mého pohledu bylo to nejjednodušší. Jak je to s vašimi dotazy? Jestli jsem eh, to eh, pochopila, tak ta pravidla, o, národní pravidla o dopravě a o odpovědnosti nestanovují nic o ochraně E, řidiče. A teď máme autonomní auto. E, potřebujeme mít v autě řidiče a jak bude ten, který vlastně bude tím e, majitelem, jak bude moct být chráněn proti škodě a pojištěn proti škodě. To je má první otázka. Druhá otázka, jak můžeme vykázat, dejme tomu, e, nějaký defekt ve vyvíjející se technologii a k tomu je připojena další otázka a to, kdo by měl být odpovědný za upgrading. Já a myslím, že vlastně asi všichni máme smartphone a velmi pravidelně dostávám signály v tom smyslu, že bych měla upgradeovat svůj telefon a tak prostě podržím chvilku ten e, zmačknu ten knoflík a zapomenu tak trošku na to, ale to není takový problém, když se jedná o nějakou brkotinu, ale když se jedná o nebezpečí, tak je to problém. Takže kdo má na starosti ten upgrading? Ten výrobce, anebo e, dejme tomu Eh, řidič eh, a bude ten řidič popocháněn k zodpovědnosti eh, v případě, že by ten upgrade na svém vozidle neuskutečnili. To jsou jenom vlastně takové první dotazy, které se mi formují v hlavě. Nevím, jaké by na ně mohly existovat odpovědi. A pak další takové pochybení, když dojde k nějaké nehodě mého autonomního vozidla, tak já se ptám, zdali mohu žádat o odškodnění toho zprávce e, sítě a pokud to tak tedy bude prokázáno, e, tady se ale už jako zastavím, ale alespoň na určitou dobu, takhle e, si to představuju. Děkuji vám za všechny tyto dotazy. Jsou opravdu v samém centru celé té rozpravy celého toho diskurzu. Právě vycházíme z těch tří studií, studií eh, a eh, opravdu si docházíme k názoru, že malé je pěkné, protože máme tady, inter, eh, máme tady prostě propojené legislativy. Jak jste velmi správně řekla, v řadě jurisdikcí není řidič chráněn. To znamená, že také tomu i na člunech, e, na moři, pokud nebudou ta pravidla o odpovědnosti změněna. A to tedy začíná znamenat, že tady vzniká otázka. Pokud autonomní vozidlo je e, nějakým způsobem e, spravováno a stane se účastníkem silničního provozu, tak jde o to, zdali tady eh, řidičová eh, aktivita znamená nějaké riziko. My vlastně nemáme v stávající legislativu nějaké braní na sebe určitých rizik. Eh, je tady také mimo jiné velmi detailní analýza tří jurisdikcí s různými rámci a tato právní analýzy ukazuje, že některé členské státy poskytují ochranu řidičů, míní není ovšem zase vůbec žádnou a ono to opravdu není vůbec harmonizováno. Takže na tohle zatím nemůžeme, neumíme reagovat unijním právem. Je to otázka úrovně členských států a jak zase Eh, prokázat tu závadovost. To je zase jedna z kritik, které se objevují, ty komplexní eh, modely a komplexní systémy jsou eh, velmi, velmi členité, velmi těžko pochopitelné. Výrobci mají navíc vždycky víc zdrojů na to, abychom, aby, aby prostě se obhajovali tím, že se jedná, dejme tomu, o věc, která se vymyká jejich kontrole, že to je způsobeno seriózní výroby a tak dále. Takže ve zprávě se objevuje také závěr té zprávy, eh, která je právní analýzou a vlastně eh, určitá změna národních eh, pravidel ohledně odpovědnosti by byla velmi obtížná a bylo by rovněž eh, velmi obtížné myslet stále na eh, tedy unijní legislativu, jako by to měla která by to měla eh, všechno podchycovat. Kdo by měl být odpovědný, to je obtížná otázka. Když jsme hovořili o nových rizicích, tak jsme se tímto také zabývali. Zase, je to zase další taková velká šedá oblast, šedá zóna. Záleží na tom, jak to tam bude, dejme tomu, vypracováno a jak to přijme e, soud, ale může to být také vnímáno, že jste prostě nesplnili své povinnosti, že e, když jste byl po několikáté vyzván k určitým změnám, k určitému upgradeu, tak e, potom a ne, splnil jste tu podmínku, tak prostě Eh, už z toho vyplývají určité, potom by měly vyplývat určité závěry. Na druhé straně je tady také otázka, zdali eh, se jedná v tomto případě o eh, aktualizaci softwaru. Někteří se domnívají, že ano, jiní ne. Software je produkt, i když je tedy v centru té směrnice o odpovědnosti za výrobky, tak i když si myslíme, že to je, dejme tomu, jako software výrobek, tak pak je otázkou, kdo je zodpovědný e, výrobce toho softwaru či celého vozu. Zase e, tady by se mělo jít cestou uplatňování práva na náhrady u e, výrobce softwaru. Všechny tyto otázky e, znamenají, že se celá ta věc e, stává komplexnější a komplexnější. A pokud to by nebylo řešeno, tak by to vedlo k řadě sporů a nejistotě. nejistotě. A tady vlastně z těch právních eh, písemných eh, prohlášení Evropské komise, z komise se ukazuje, že stávající legislativa byla, byla schopná konflikty řešit, ano, jistě, ale za jakou cenu? To je ta otázka, o kterou jde. Pochybení sítě, tak zase to bude, až ta interkonektivita bude součástí balíčku poskytovaného výrobcem ten tam, dejme tomu, potom řekne, že e, ta konektivita je součástí produktu a pak e, zase pokud ta konektivita podle výrobce je e, odpovědnost nějaké třetí strany, tak samozřejmě by se ta směrnice o produktech neaplikovala je prostě tady určitý velký objem e, legislativních nástrojů a kroků e, a členské státy mají tak trochu problém se v tom vyznat. Asi bychom potřebovali více E, vlastně judikatury, která by odpovídala jednotlivým e, národním systémům, abychom se více obeznámili s tím, jak vlastně se e, člověk jako postaví k tomu riziku, ale hrozí tady, že, že by vznikl velký problém. Děkuji. Eh, nevím, jestli to všichni sdílíte, tento názor, ale bylo to eh, jasné a zřejmé. A teď se ptám, zda některý z kolegů či kolegyň chce vystoupit. Pokud ne, tak bych vám ráda poděkovala, paní kolegyně, za prezentaci a každopádně máme dokumenty, takže je můžeme prostudovat velmi, velmi podrobně všechny tyto otázky. Děkuji vám, děkuji expertům a IVS a tím se dostáváme k závěru našeho dnešního odpoledního zasedání a uvidíme se zase zítra. Dalším bodem je teď před námi eh, jednání koordinátorů, schůze koordinátorů.